Milé kolegyně, milí kolegové, srdečně vás vítám na zasedání našeho výboru Envy. Odpoledne se vždycky scházíme poněkud pomaleji, takže počítáme s tím, že některé kolegyně a kolegové se ještě dostaví. Všichni máte pořad jednání. Jediná změna je, že možná odpadne schůze koordinátorů, protože jsme zasenali eh, v os, eh, minulý týden ve Štrasburku. Mimo estonštiny a lotištiny máme všechny jazyky, zítra dopoledne bude scházet také malčtina. Potom tady máme televizní štáb z Velké Británie, který, když proti tomu nic nemáte, tak si pořídí pár záběrů z naší práce. A zítra přijde Europa TV a bude také točit naše zasedání s panem předsedou Buskem. A teď se dostávám již k bodu dvě, to jsou sdělení předsedy. Náš vývor provedl dobrou práci a komise také vydala totiž Atlas půd, který charakterizuje stav půdy v některých členských zemích. Máte-li zájem, tak máte tuto publikaci k dispozici v sekretariátu. Jedná se o stav půdy v Beneluxu, ve Velké Británii a ve Francii, čili to jsou země s velkou populací. A vše ukazuje na to, že dochází ke zhoršení stavu půdy a směrnice o půdě EU je trvalým tématem kterým se zabývá náš výbor Envy. A potom další, méně příznivé téma je ICAO, což je Mezinárodní organizace pro letecký provoz, která zasedá tento týden v Montrealu. A některé letecké společnosti v Spojených státech podali stížnost ohledně obchodu s emisními povolenkami z roku 2008. My jsme o tom hovořili již minulý týden během nočního zasedání ve Štrasburku a doufám, že USA s Kanadou a s Mexikem že nedají návrh na rezoluci, to by bylo špatné, protože my víme, že jak lodní přeprava, tak letecká eh, doprava jsou důležitou eh, také oporou pro snižování CO2. Na začátku začátkem tohoto týdne jsme dostali také sdělení komise ohledně směrnice o tabáku. Jedná se o nové přepracování této směrnice o tabáku a tabákových výrobcích a náš výbor se eh, vyslovil v několika usneseních eh, k tématu eh, kouření a zdraví. Kolegové asi prostudují velmi intenzivně, s čím přichází komise. V New Yorku je zasedání tisíciletí, mimo jiné také existuje nebo došlo ke konferenci v Cancunu, mimo jiné také konference na téma biodiverzita v Laguje. Náš kolega tam byl přítomen a možná, že pár větami shrne, k jakému výsledku došlo. Nemáme příliš mnoho času, takže by stačilo, Kryto Jazenis, kdyby se nám řekl pár slov na téma biodiverzita. Thank you very much, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Byla to velice zajímavá událost. Trvalo to čtyři dny. Zabývali jsme se dopoledne ve čtvrtek biodiverzitou. Potom jsme se zabývali dvěma věcmi a pravděpodobně k, v Nagoji k dohodě nedojde. A, a Eh, jsme se zabývali dále genetickým materiálem a dalšími věcmi. Na toto upozornila například Brazílie, zaměřuje se na ABS a po, u, my jako EU jsme proti ambicioznějšímu ABA. Je to protokol, který se týká který se týká biodiverzity a dalšího genetického materiálu. Děkuji. Děkuji také za tuto zprávu. E, existuje určitý konflikt mezi severem a jihem, takže to vyjednávání bude skutečně komplikované a uvidíme, jaký směr do konce října toto jednání nabere. Nemáte-li žádné připomínky, přejdeme k bodu 3, to je schválení zápisu ze schůze konané ve dnech 13. a 14. července. E, do konce schůze máte možnost podat připomínky, jinak budeme tento zápis považovat za schválení. Milé kolegyně, milí kolegové, dostáváme se k tomu základnímu bodu, což je výměna názoru s Kristalenou Georgievou komisařko pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a řešení krizí. A právě ten poslední bod, čili řešení krizí, spadá do pravomocí našeho výboru. Takže těší nás, paní komisařko, že jste si nalezla čas dostavit se mezi nás. V poslední době jsme zažili několik obrovských katastrof Víme, že na, čelem, na celém světě se extrémně mění klimatické eh, podmínky. Na jedné straně máme obrovská sucha a na druhé straně máme zase záplavy a nebo lesní požáry. A tyto okolnosti jsou čím dál extrémnější. Co může Evropská unie učinit eh, v tom směru, aby skutečně tak zvaně nastartovala kapacity, které jsou k dispozici? minulých letech jsme již několikrát diskutovali o synergetických efektech v důsledku spolupráce a v důsledku integrace, tak abychom udělali to nejlepší jak pro člověka, tak pro přírodu. Prosím, dejte nám zprávu o tom, jak vypadá stav věcí a diskuze v rámci nové komise. Rystě si se zájmem vyslechneme, jaké možné zákony eh, se připravují a jak vypadá program. Buďte srdečně vítána u nás ve výboru Envy. Prosím, máte slovo. Thank you very much. Děkuji Děkuji vám, vážené kolegyně, vážení kolegové. Je pro mne velkou ctí dnes vás zde navštívit. Většinu svého profesního života jsem se zabývala otázkami životního prostředí a proto mám dobrý start pro dýchu se s vámi. Dnes hodlám eh, hovořit spolu o posílení reakce na krize v EU. Parlament nás na počátku roku vyzval k tomu, abychom vytvořili mechanismus rychlé reakce v EU a já hodlám e, předložit návrhy, které budou dostatečně ambiciozní. Vy jste, pane předsedo, zahájil tuto schůzi tím, že jste řekl, že v současné době stoupá počet katastrof a je to opravdu skutečnost. Svět se stále mění. Od roku 1975 četnost katastrof se zvýšila pětkrát. Jako v srovnání s tím, tak světový, eh, světové hospodářství se zvýšilo, či jejich, jeho četnost je tři až pětkrát. Takže eh, katastrofy se opakují častěji. Musím říci, že průměrně 230 milionů lidí je průměrně tedy dotčeno katastrof, 85 tisíc jich zemře a náklady je to asi čtvrt procenta, což je 66 miliard euro. Ale letošní rok opravdu průměrný nebyl náš bývalý profesor statistiky říkal, můžete si strčet hlavu do ledničky a můžete si strčet hlavu do kamen a budete mít průměrnou teplotu, ale budete mrtví. A je to něco podobného jako tento rok, který byl opravdu z hlediska katastrof rekordní. Měli jsme eh, zemětřesení na Haiti, 230 tisíc lidí zemřelo, 300 tisíc bych bylo zraměno a tí, milion lidí přišlo o přístřeší. Také došlo k výbochu sopky na Islandu. Šest dní se zastavila letecká doprava. Stála tisíc eh, letů neb se neuskutečnilo a byly zde obrovské ekonomické škody. Došlo Eh, k Bochu eh, Deep Water Horizon, což mělo obrovské dopady na Mexický záliv. Došlo také umrtí 11 eh, dělníků, ale ekologické dopady tím ještě úplně neznám. Měli jsme obrovské záplavy ve střední Evropě, včetně Srbská a Moldavska. A došlo v Sahalsku Sahelu byly, bylo velké sucho a tady máme obavy, aby nedošlo k hladomoru jako v 2005, potom došlo k požárům v centrálním Rusku, nepředstavitelné. A potom došlo k záplavám v Pakistánu a musím říci, že situace v Pakistánu mě velice znepikuje, protože rozměr této katastrofy kdy bylo dotčeno 20 milionů lidí, tak myslím si, že s touto katastrofou budeme bojovat ještě dlouhá léta. Ale nemůžeme očekávat změnu tohoto trendu v budoucnosti. A proč? Protože za prvé jsou tady klimatické změny, za druhé je tady větší koncentrace lidí, především v městských oblastech, za třetí je to obrovská diverzita eh, Eh, globální ekonomiky, což je například také eh, otázka eh, výbuchu vrtu v Mexiku a potom tady máme čtvrtý faktor, to je mezinárodní terorismus. Takže není překvapivé, že víc než 90 občanů žádá EU, aby EU dokázala na katastrofy reagovat. A to je to, jak my také reagovat hodláme a musíme. Co můžeme udělat, aby se situace změnila? Jsou tady čtyři oblasti, kde může být koordinace ze strany EU velice důležitá, aniž bychom podkopávali také nutnost synergických efektů. To, s čímž chci říci, že první odpovědnost musí být na straně regionálních a národních vlád, ale potom tady EU také musí sehrávat velice důležitou roli. Jestliže je e, katastrofa příliš velká, pak je třeba také, aby EU poskytla příslušné zemi pomoc a došlo také snížení ekonomických dopadů. Bez této koordinace může celá pomoc být neefektivní. Za druhé, také pomáhání, pomoc a také výměna zkušeností v rámci EU. Za třetí, jsou tady aktiva, která jsou nejlépe na e, evropské úrovni. A buď to jsou to aktiva, je to majetek, který je velice drahý a lze si ho vypůjčovat. A potom za prv je také důležité, že když EU bude reagovat, pak také občané mohou, budou EU více důvěřovat. Takže co navrhujeme, kam směřujeme? musím říct jednu věc, kterou musíme uznávat. uznat. Dnes máme systém reakce, který je poměrně dobrý. Když e, nastaly záplavy ve střední Evropě, v průběhu několika hodin jsme mobilizovali v členských státech hodně statků a zboží, které státy potřebovaly. Když jsme reagovali v Pakistánu, tak došlo ke koordinaci mezi členskými státy a také se koordinoval letecký most, ta, a sice to bylo tak dobré, že pakistánské orgány nás považují za model. A také jsme koordinovaně pomáhli na Haiti. Nezačínáme od nuly, můžeme být na celou řadu e, věcí hrdí, ale my jsme se poučili a tyto E, například e, ze zkušeností, které byly zapsány ve zprávy e, Barniera a také z koordinace mezi státy jsme formulovali kroky, které zakotvíme do sdělení komise v následujících měsících a především půjde o to, abychom se posunuli z dnešního e, místa. To znamená, abychom již nepostupovali ad hoc jako v současnosti a, a jde o to, abychom měli e, jakýsi prediktabilní plán a projekt. Co my navrhneme v našem sdělení za prvé plánování scénáře, jaké katastrofy se dají očekávat, za druhé hodnacení aktiv a majetku, které máme a také eh, co nám mohou členské státy nabídnout. Takže já, když někam zavolám, tak se neklepu dlouho předem, co mi může být, jaká pomoc mi může být naminuta, ale již vím, co mohu očekávat. Za třetí, my se pokusíme, aby transportní prostředky byly k dispozici to řekl jasně parlament, že také tyto transportní, transportní prostředky chce. My také předpokládáme, že tady bude silnější logistická koordinace a týmy, které ve třetích zemích, jak jako v Pakistánu a na Haiti. Eh, bude to takový logistický systém, který bude eh, se moci eh, skoordinovat například s systémem USA a OSN. Tento mechanismus bude jádrem této kapacity a pro akce mimo rámec EU budeme spolupracovat také s vnější službou, tak abychom přis přispěli eh, s eh, naší pomocí k řešení velkých katastrof a můžeme například také zapůjčovat vojenské prostředky. Ve sdělení zdůrazníme, jak můžeme občanům vysvětlit akce, které děláme, protože je jasné, že často naši občané se jenom diví, zdali náš přístup byl vhodný a zdali opravdu zafungoval. Pak jsou tady také další priority. Například jedna z nich je, že hodláme provádět eh, doporučení, eh, která jsou uvedena ve sdělení o připravenosti. A v této souvislosti chci zdůraznit, jak velice vít vítáme podporu zprávě Ferreira, která byla zprávě schválena v září. Protože tento přístup také propojuje veškeré naše horizontální nástroje, což je například jsou nástroje prevence záplav a další. My budeme těsně spolupracovat a také těsně spolupracujeme s jednotlivými zeměmi a také s komisaři. Spolupracujeme s komisařem Eh, pro klimatické změny a také s Katie Ashton. Až příští rok vám předložíme legislativní návrh na základě tohoto sdělení, tak si myslím, že se vám také bude líbit naše reakce, protože my chceme opravdu mít nástroj, který bude schopen dobře reagovat na veškeré katastrofy. Děkuji paní komisařko, za toto jednoznačné poselství, které jste vyslala směrem k našemu výboru. Jedná se o koordinaci kapacit a plánování v rámci EU. Vy eh, skutečně jste vypočítala katastrofy, ke kterým došlo v roce 2010 a já si myslím, že do budoucích let, alespoň na základě údajů, které máme k dispozici, nemůžeme počítat s ničím lepším. Takže koordinace je skutečně důležitá. Krytonaziny se přihlásil jako první. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, rád bych vás přivítal v našem výboru a poděkoval vám za to, jak zodpovědně vykonáváte vaše funkce, jak při návštěvě Pakistánu Zejména tedy, jak jste působila v Pakistánu, protože tam byla opravdu závažná krize a chtěl bych vám pogratulovat za ty myšlenky, které jste představila na nedávném, o tom budoucím sdělení. Já vítám tyto myšlenky, rozhodně jdou správným směrem. Pouze bych se chtěl soustředit na některé myšlenky, které tu možná nezazněly úplně jasně. Hovoříte o humanit, eh, prevenci humanitárních krizí. A to v tom smyslu, že vlastně víme, že existují některé země, o kterých víme, že jsou zranitelnější, pak jsou tu země, kde eh, hrozí určité přírodní krize, nebo které ještě budou třeba v tomto roce něčím trpět, to všechno víme. Ehm, vím, že v této, tato práce s spadá do funkcí celé řady eh, lidí na komisi, celé vaše oddělení se tímto zabývá, ale to ponětí prevence humanitárních krizí, to by tu mělo více zaznít, protože víceméně dokážeme identifikovat předem. A zároveň se mi líbily ty myšlenky o zalesňování. Měli bychom zajistit to, aby k podobným povodním, jako například v Pakistánu, již znovu nikdy nedošlo a byl bych rád, kdybyste se k tomuto vyjádřila, tedy o tom, o tom, jak pomoci celému systému, aby byl silnější, abychom se dokázali vyhnout již předem takovýmto krizím. Děkuji. Děkuji, Edith Estrela. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, také já vám chci poděkovat za váš výklad. Byl velice jasný, velice kompletní. Učinila jste správnou a realistickou diagnózu celé situace, jak v Evropě, tak na celém světě. A také souhlasím s tím vaším tvrzením, že Katastrofy mají tendenci být čím dál častější a čím dál ničivější. A vědci, kteří se zabývají klimatickými změnami, předvídají, že budoucnost bude ještě horší. A v tomto smyslu samozřejmě musíme uplatňovat prevenci, bojovat proti klimatickým změnám a hlavně jednat, když tedy ke katastrofám dojde. A ten mechanismus rychlé reakce je samozřejmě důležitý. Je důležitý jak na úrovni evropské, tak i na úrovni pomoci třetím zemím. Paní komisařka tu hovořila o zprávě Ferreira. Tato byla schválena Evropským parlamentem minulý týden. V této zprávě se znovu hovoří o návrzích, které již byly schváleny parlamentem ve zprávě, jejíž autorkou jsem byla já. Konkrétně tam byla, bylo schváleno vytvoření Evropské observatoře pro sucha a dezertifikaci a také se tam žádá komise, aby předložila směrnici, která se bude týkat prevence a řízení požáru. Tedy toto již bylo schváleno v roce 2006 Nyní se k tomu opět vracíme a opět to bylo schváleno eh, prostřednictvím toho hlasování z minulého týdne. A já bych tedy ráda věděla, jaká je situace a co komise, již jste komisařkou, hodlá činit i konkrétně o těchto návrzích schválených v Evropským parlamentem. Děkuji vám. Děkuji, Edith Estrello. Branly. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat paní komisařce za příspěvek do dnešní odpolední diskuze. Rovněž jako kolegové i já chci poukázat na to, jak důležitá je prevence. A to především s ohledem na lesy, protože v lesích vzniká celá řada katastrof. A potom mám jednu konkrétní otázku, která se vztahuje na něco, co nespadá výluč, do výlučné eh, kompetence vaší, ale rovněž do kompetence eh, pana kolegy Pípalksa. Existují určité plány na eh, sanaci Serengeti a já se ptám, zda komise má v úmyslu zasáhnout tak, aby vytvořila určitou alternativu. Ale z finančního a z politického hlediska je třeba vykonávat určitý tlak tak, aby tato oblast byla nově přizpůsobena. Ještě eh, se dostaví více kolegů, takže budou pokládat další otázky. Eh, vy eh, zodpovídáte za humanitární pomoc a řízení krizí. To jsou víceméně dvě různé strany jedné medaile. Takže jsou to ekologické otázky a humanitární otázky. Máme tady dvě agentury, anebo bude to jedna agentura, která bude konat. To bylo za prvé. A za druhé, vy jste nám sdělila, že chcete vytvořit kapacity, které by znamenalo vytvoření rezerv jak na národní, tak lokální úrovni z čeho by měly být tady tyto rezervy financovány, z civilní ochrany nebo z jakých prostředků. To by mohlo být eh, problematické, protože může se stát, že v určitém regionu dojde eh, také nějaké katastrofy a řízení takovýchto katastrof eh, způsobí určité náklady. Jde o to, zda budeme řídit celoevropsky nebo na národní úrovni. A teď se podívám na Lisabonskou smlouvu, kterou bych měl dobře znát. Tak v článku 214 eh, stojí, že bychom měli mít evropskou dobrovolnou mírovou sílu. Tak já se ptám, zda o něčem takovém skutečně uvažujete. Prosím, zodpovězte tyto otázky a potom přijdou na řadu další kolegové. Any, any other questions? Uh, Možná uh, budete moci zodpovědět na tyto otázky a pak provedeme další kolečko. Děkuji. Děkuji za velice dobré otázky a připomínky. Dovolte mi, abych začala s otázkou týkající se prevence. neexistuje žádný způsob, jak se vypořádat s tím navyšováním frekvence katastrof bez jakéhokoliv předchozího silného zaměření se a tedy i prevence. Samozřejmě máme celou řadu důkazů, dokumentovaných důkazů, že investice, připravenost a prevence v tomto hrají významnou roli a vyplatí se. A z tohoto důvodu, když hovoříme o evropské reakci na katastrofy, tak musíme hovořit o té připravenosti, prevenci, reakci a pak následné rehabilitaci a na závěr feedbacku, abychom tedy uzavřeli celý cyklus a připravili se na další. Pakistán, to byl jasný příklad tohoto, jak to funguje, protože Pakistán je jednou z těch 30 zemí, které jsou opravdu nejzranitelnější, co se týče možných přírodních katastrof. Jednoznačně obsahuje všechny tyto ingredienty, dopadají na něho klimatické změny, eh, má velký populační růst, lidé se zde přesunují eh, z venkovských oblastí do města. Když jsem navštívila Pakistán, byly tam celé vesnice zničeny povodněmi v místech, kde by rozhodně nikdy nemělo být budováno žádné místo k bydlení. Takže kdyby se tam zase něco postavilo, za několik let by to místo bylo opět zničeno povodněmi a proto je jasné, že deforestace tu hraje jasnou významnou roli a celá řada jiných zemí, jako například Haiti, zase deforestaci Eh, i v Haiti vlastně způsobila to, že nakonec tolik eh, lidí přišlo o život. A mm, nestalo by se to, kdyby tam rostla ta vegetace, která byla tak pro Haiti typická. To znamená, udržení ekosystému pro danou zemi je naprosto nezbytné. My jsme již začali činit kroky v tomto směru. Není příliš veřejně známá skutečnost, že i v dnešní době z našeho humanitárního rozpočtu vydáváme téměř 6 až 8 podle posledních údajů, pokud se nemýlím, právě na tu oblast připravenosti. Zavedli jsme do humanitární pomoci program nazvaný DIPEC, který se právě týká té připravenosti a, a zaměřuje na země, které mohou být hodně postiženy, protože to je jediný způsob, jak nakonec můžeme ušetřit naše výdaje na a, humanitární pomoc, když činíme vlastně tyto konkrétní oblasti odolnější a budeme i nadále pracovat tímto směrem. Spolupracujeme s příslušnými komisaři, také s Conny Hedegaard, s um, komisařkou pro klimatické změny je to takový náš společný cíl a přispíváme do něj tedy z mnoha stran, protože tato role, t- tento úkol je tak obrovský, že pouze my všichni dohromady jako Evropa a pak dále Evropa a ostatní partneři dohromady můžeme něco udělat. Takže i toto sdělení se bude souměřovat právě na tu reakci na uh, Eh, katastrofy z různých hledisek. Je třeba zavést tento komplexní přístup a je třeba tedy, myšl, eh, aby i ty myšlenkové pochody šly touto cestou, tedy prevence, reakce, následky a zase rehabilitace a feedback. Pak to byla ta otázka týkající se směrnice o lesích. To byla ostatně i otázka, která zazněla i na mém slyšení. Uh, Přístup, eh, kterým jsme se dali eh, od té eh, doby, kdy jsem se sem dostavila poprvé, tak jsem se o tom dozvěděla mnohem víc zase. Používáme takový široký přístup. Hodnocení rizik pro každou třídu těch možných rizik, to znamená včetně lesních požárů. A tyto budou zahrnuty jakožto priorita do toho praktického programu o prevenci a vytvoříme také dodatečný legislativní e, text. Již v březnu 2010 zavedla komise debatu o takovou veřejnou debatu o lesních požárech, tvoří součást zelené knihy a probíhá konzultační proces, nebo vlastně již byl uzavřen v skončil průběhu léta a čekáme tedy na výsledky těchto konzultací a to znamená, že na počátku roku 2011 už tu budeme mít eh, více informací o tom, jak tedy tento přístup bude eh, reálně probíhat a lesní požáry tvoří jeho nedílnou a hlavní součást. Pokud to řeknu jinými slovy, Eh, hodnocení rizik lesních požárů, dále pokyny o správných praxích v rámci toho programu, specificky zaměřené na požáry a pak tam bude také vlastně zvážení o tom, co je ten nejlepší způsob, jak se s tím eh, vypořádávat z legislativního hlediska pro tu danou oblast. A toto vše tedy vzejde až po celé té práci letošního roku, někdy v roce 2011. O té Tanzánii. Já toho mnoho nevím a z toho, co vím, mohu říci, že ta, ty silnice jsou jedním z hlavních příležitostí, nicméně to samozřejmě v srdci velice ceného pralesa a mohlo by to způsobit v konečném důsledku mnohem více škod zemi a celému světu než benefitu. To jsme zaznamenali již mnohokrát. Začnete stavět cesty, eh, začnou se tam vyvíjet ekonomické aktivity i v tom lese a Velice často se provádějí v mnohem větším měřitku, než s čím počítalo to původní hodnocení. To jsme ji zaznamenali. Já se tomu budu věnovat a zase se k vám vrátím s řádnou um, odpovědí, až bude k tomu vodná příležitost. Dále, jak tu humanitárně civilní ochranu můžeme spojit? To je zase jeden z těch případů, kdy nevěsta i ženich na úvodu opravdu vůbec nechtějí být sezdáni, ale budou k tomu nuceni. To je to, ta takzvaná domluvená svatba. Ale poté, co k tomu nakonec dojde, tak eh, to nakonec způsobí život velice šťastné rodiny. A byla jsem ráda tedy, že tu došlo k takovému sloučení civilní ochrany a humanitární oblasti. Očekávalo se, že z institucionálního hlediska tu bude určitý odpor. Ovšem, skutečnost, realita tohoto roka, všechno to, čemu jsme museli čelit, jak jsme pomáhali lidem v obrovských nedostatcích, vlastně svedly ty oba týmy dohromady, to znamená humanitární i civilní týmy v terénu, působily velice účinně. Pak jsme tu měli ten dopad, který byl opravdu pozitivní a vedl k opravdové integraci jak jsme zaznamenali v Pakistánu, teď tu máme tady jeden jediný tým humanitární i tým civilní ochrany a ty koordinují naši pomoc. Takže až dosud to fungovalo dobře. Samozřejmě musíme zajistit, že celý tento proces bude fungovat, že je záložen na, na komunikaci, která je naprosto nezbytná. A o otázce článku 214, bylo to tak, Um, o těch eh, dobrovolných složkách. My jsme ji zahájili přípravný proces. Myslím, že v ve čtvrtek tohoto týdne eh, zavedeme nebo představíme takový náš závazek o tom, jak toto bude probíhat. Nepřejeme si ztratit eh, nebo nevyužít příští rok. Příští rok bude věnován dobrovolnické práci, ale také si nepřejeme přijít s něčím, co bude špatně připraveno. Takže ten přístup, který uplatňujeme, je tedy pilotní fázi, v rámci roku 2011 jako takovou, takové, takovou menší záležitost a pak to v následujících letech rozšířit, rozvinout. Takže dobrovolnické společenství, které by rozhodně mělo uh, zlepšit reputaci Evropy a myslím si, že tímto jsem zodpověděla otázky tohoto kola. Ano, děkuji. A ta má otázka, má poslední, eh, byla, z čeho jsou placeny ty kapacity. Je to, jde to z rezerv, ano, ano, já se omlouvám. To je ta otázka za těch 60 tisíc eur. Odpověď se pokusím formulovat následovně. My tu navrhujeme, aby členské státy ty příspěvky eh, poskytovaly dobrovolně pro využití společenství. Takže platí to členské státy a při benefit je vzájemný. Pokud tu bude potřeba, tak budou, jim bude pomoc, pomoženo ze strany jiných. Mnoha členských států mě konzultovali, navštívili systém civilní ochrany a opravdu jsou hodně nadšení směřovat tímto směrem Samozřejmě někteří na to nahlížejí jinak, ale většina členských států je v tom pozitivní. Jsou tu dva klíčové prvky, které nemohou být placeny touto cestou. Jednou z nich je tedy uh, přeprava, pokud se tedy sloučí členské státy v tom, že tedy proto, aby přeprava probíhala jiným směrem, tak tady musí být sdílení těch eh, výdajů za přepravu z těch různých stran, které se toho účastní. Pokud já Eh, z fiskálního hlediska jsem velice konzervativní a opravdu věřím tomu, že naši daňoví poplatníci od nás očekávají, že na maximálně využijeme každé euro a že opravdu toto euro na evropské úrovni bude eh, opravdu dobře využíváno. Ale vzhledem k rozsahu celého toho problému, kterému čelíme, tak doufám, že tedy nakonec eh, představíme výborný návrh. Samozřejmě očekávám, že to budou náklady, ale musíme najít způsob, jakým tedy toto všechno propojíme ty příspěvky eh, členských států a vytvoříme takovou společnou eh, sílu společenství. Já nemám konkrétní odpověď, protože v první řadě musíme mít politický návrh, pokud bude podpořen, tak eh, bude zhodnocen i z toho hlediska nákladu a z toho, co by to z pracovního hlediska znamenalo. V takové jsme tedy fázi. Děkuji a vítám pana ředitele ESO a spolupracovníky. Máme tady ještě dvě volná místa, ale pak, když chcete, tam můžete sedět na vašich místech. Doufám, že tyto dvě kompetence mohou být sloučeny do jednoho úřadu bez velkých potíží a problémů. Prosím, Vas iCode je další, který bude pokládat otázky. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, paní komisařko, za prezentaci vašeho portfolia, které jste velice dobře představila. Mám jednu konkrétní otázku, protože vy jste také se zmínila o Mexickém zálivu. A protože reakce na krize je také nové portfolio. Takže se ptám spíše na k reakci na krizi v rámci EU. Samozřejmě takováto krize jako v Mexicen zálivu se nám může stát taky. My zítra doufejme, schválíme usnesení, ve kterém žádáme o přeshraniční e, soulad všech jednotek. A mě by zajímalo, zdali na tom také pracujete, spolupracujete s členským státy a do jaké míry. A pokud se týče analýzy, celého balíčku, tak tady mě by zajímalo, zdali má, také se zabýváte tím, zdali máme dostatečné kapacity, abychom takovouto situaci vyřešili. Další je Richard Zejver. Děkuji, pane předsedo. E, e, e, politik týká životního prostředí, udělala velký krok dopředu. To znamená, že je třeba dodržovat ekologická pravidla, jestliže člověk chce získat zemědělské fondy. A dovedete si to představit také v souvislosti s resilience, zdali například eh, regionální politika bude také prověřovat, do jaké míry je odolná proti různým katastrofám. To je například, to jsou třeba třeba záplavy. My máme zde také směrnici eh, která je teprve na začátku. A právní rámec je pravdě podobně málo rozpracovan, abychom mohli na takovéto přirozené katastrofy reagovat. A já se ptám, zdali vy jako komise budete se snažit aby cross-compliance byla financována z evropských, mm, tedy cross compliance byla financována z evropských peněz. Dali tedy propojíte mezi takzvanou odolnou politiku na straně evropské a také si to spojíte s tím e, důvodem, proč jsou tyto finance vypláceny. A za druhé, tady také se hovořilo o pojistkách proti záplavám, protože v současné době prakticky žádné takovéto pojistky neexistují. Zvažuje komise zde vytvořit jakýsi právní rámec, který by se zabýval těmito problémy, protože, jak již jste sama řekla, takovéto katastrofy se budou vyskytovat stále častěji. Ano, ta poslední věc byla také v osnesení ze září a bude to také v usnesení o ULS ptám se tedy otázka, zdali jsme dostatečně pojištěni proti škodám, ale často pojistky nebývají dostatečné nebo nebývají vůbec žádné. A to je věc, kterým Eh, to je také věc, kterou se musíte zabývat eh, například eh, s pojišťovnami, takže aby se vytvořily jakési pojišťovací půly, tak aby nemusel vždy platit daňový poplatník a mohlo se čerpat z jakýchsi kolektivních systémů. Tak toto byly ještě dvě dotečné otázky. Prosím o odpověď. Pokud se týče Mexického zálivu, tak od počátku jsme udělali správnou věc a sice všichni komisaři se sešli, to znamená, to je komisař eh, za životní prostředí, pan komisař Oettinger, já a pan komisař pro rybolov. Tito lidé se sešli a Měli jsme také setkání se soukromým sektorem a my jsme jasně popsali problém a řekli jsme, co očekáváme. Pan eh, Tinger předloží brzy sdělení v této záležitosti. Toto sdělení hodlá posílit legislativu v této oblasti tak, abychom e, prováděli prevenci e, v této oblasti. To znamená, abychom se bránili proti takovýmto ropným skvrnám. A e, bude navržena nová legislativa a uvidíme, jaká tady bude zpětná reakce. My jsme také zažili různé reakce a jak již jsem řekla, ta komise spolupracovala také s se soukromým sektorem. A byli jsme velice nároční protože taková situace jako v Mexickém zálivu by mohla nastat i u nás. Díky bohu k tomu nedošlo, ale jak zabezpečíme, aby k tomu nedošlo, to je také otázka hodnocení techniky a vy uvidíte, že v tomto ohledu brzy něco předložíme. Já jsem jeden člověk z mého kabinetu se těmito záležitostmi zabývá a já jsem zatím, já jsem vůbec netušila, jak bude reagovat soukromý sektor, který na počátku skutečně vstřícný nebyl, ale posléze si uvědomil, že i bez nich bychom posílili legislativu v této oblasti a potom již hodlali s námi spolupracovat. Některé společnosti byly vstřícnější než ostatní a měli jsme zde velice intenzivní výměnu. Pokud se týče směrnice o záplavách a také o financování. Já jsem zklamaná, když vidím, jak nedostatečně země využívají disponibilní zdroje. A já také velice doufám, že letošní léto opravdu eh, bylo alarmující pro všechny. My se obracíme na zranitelné členské státy a zdůrazňujeme jim, že by měli využít všechny zdroje, které jsou k dispozici a členské státy toto také berou na vědomí. Já se obávám toho, že tam, kde jsou ty největší potíže, tady je otázka toho, že krátkodobé kapacity jsou využívány, ovšem dlouhodobé kapacity nejsou, protože se často nejedná pouze o budování kapacit z krátkodobého hlediska, ale musíme se zabývat také otázkami, která půda je vhodná pro zemědělské účely, která u zemí mohou být zastavěna a tak dále. A proto bychom si právě v těchto oblastech eh, měli vyměňovat zkušenosti a měli bychom se zaměřit na budoucí strategie a politiky. Peníze jsou k dispozici a také události ke kterým došlo, ukazují, že se musíme zaměřit na trvale udržitelnou politiku e, v této oblasti a tak bojovat proti katastrofám a záplavám. Pokud se týče pojišťoven, tak do, i v rámci humanitární pomoci bychom mohly pojišťovny využít. Máme 800 milionů euro až 1 e, miliardy euro k dispozici, ale letos uprostřed srpna nám peníze došly, protože došlo k tolika událostem a různým humanitárním katastrofám po celém světě. Jde o to, aby finanční stránka nezávisela pouze na rozpočtu a rezervách. Je třeba, abychom navrhli také pojistnou režim, který by dobře fungoval. A na každý rok můžeme vytvořit určitý profil a můžeme si pravděpodobně přijde příštím roce na řadu Sudán, ale my takto nedokážeme úplně myslet. Ne, nemůžeme Mm, náš rozpočet zase nemůže úplně reagovat na neočekávané katastrofy a právě pro tyto události bychom měli využívat pojistky. Vy, vy si zajisté uvědomujete, a měli, že bychom měli diskutovat o tom, jak by, mělo být vypad, jak by mělo vypadat finanční plánování, ale jak můžeme finančně plánovat, když netušíme, co se stane. A proto je třeba, aby naše financování bylo pružné a zde se také můžeme od pojišťoven učit. Děkuji, paní komisařko Čorčevo. To byl začátek naší spolupráce s vámi a s vašimi spolupracovníky Myslím si, že ta rozprava, kterou jsme vedli dnes, byla velmi zajímavá a už se těšíme na sdělení příští měsíc to ohledně možných budoucích legislativních návrzí v této době. 2011 je rokem dobrovolné práce a já si myslím, že tento sbor dobrovolníků by byl dobrým příkladem právě pro zapojení mladých lidí, pro zapojení mladé generace, protože právě ta je velmi ochotná spolupracovat a angažuje se v této oblasti. My jsme si vyslechli eh, poselství, paní komisařsko, že jste také flexibilní v oblasti rozpočtu. To je téma, které bychom měli probírat také ve spolupráci s našimi kolegyněmi a kolegy v rozpočtovém výboru. A tato spolupráce by znamenala dobrou spolupráci a zároveň také vyhnuli bychom se tomu, aby naše pokladny zely prázdnotou. Děkuji vám za tuto rozpravu a určitě se uvidíme po vydání sdělení tehdy, když se souhlasí, eh, když se seznámíme s dalšími legislativní návrhy. Přeji vám hodně štěstí. So, dann kommen wir zu Dobře, takže přejdeme k bodu 5 našeho pořadu jednání. To jsou otázky k ústnímu zodpovězení. Kryton Arsenis, Corinne Lepage, Linda McEwen, Sirpa Pietekinen, Katika Liotard a Anna Rozbach se ptají na živočišné e, písky a změny ve využívání půdy ve směrnici o jakosti pohoných hmot poprosím jednoho z dotazujících, aby uvedl tuto otázku. Rita, prosím. Thank you very much, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Toto je téma velice dobře známé členům výboru. Jsme o tom hovořili na zasedání výboru v červnu. Nyní stávajícího návrhu komise neexistuje žádná výchozí hodnota pro eh, emise těchto živičných písků. A budeme tedy muset používat hodnotu, která je mnohem nižší v těch o, o, hodnotách. Komise až prozatím hovořila o tom, že ty původně navržené hodnoty byly staženy, protože se obává e, z reakce VTO. Ovšem, podle pravidel VTO by hodnoty měly být založeny na opravdových podložených důkazech a toto je tedy východisko nebo základní předpoklad. Máme tu tedy určité hodnoty, a které jsou tedy podložené studiemi. A pak tu máme u těch živičných písků 12 studií, které docházejí k závěrům hodnot podobných jako ty, eh, o kterých hovoří komise. Takže jsou tu takové dva protichůdné směry. I přesto tedy, že tu máme určité hodnoty, o kterých se tu hovoří podle toho původního návrhu komise, které jsou tedy poměrně nízké, nicméně víme, že tu budou určité aktivity. Očekává se, že jedna čtvrtina lesů tohoto světa, například těch boreálních lesů v Kanadě, bude zničena. Ty konkrétně kanadské jsou opravdu důležité, co se týče pohlcování uhlíku a komise celý tento cyklus přepravních eh, nebo dopravních eh, pohoných látek nebere v potaz, když vypracovává svůj návrh. A navíc eh, tu může být ještě větší, horší dopad celé situace, co se týče používání biopaliv. Naposledy v tomto výboru zástupce komise řekl, že členské státy eh, myšlenku týkající se biopaliv zamítlo. Jednoduše hovoří o tom, že komise tedy navrhuje určitý koeficient a pokud určitá společnost, která vyrábí pohonné látky za využití živičných písku a bude mít nakonec méně emisí, tak může tedy předložit údaje, doložit to údajemi a může se ta hodnota přepočítat. To znamená, celá situace je nyní otevřená možným úpravám. Pak tu máme tedy ten kombinovaný přístup, který by mohl tvořit eh, další východisko pro další kroky. Dále kom, zástupce komise také řekl, když jsme hovořili o dokumentu s informacemi o členských států, tak se tam hovořilo pouze o desíti členských státech, kteří zodpověděli na konzultace a pět z nich nebylo právě pro tento kombinovaný přístup. Takže se zdá, že v podstatě záležitost nebyla dostatečně prodiskutována a rozhodně není jasné zase, že by si to členské státy nepřáli. My to vnímáme tak, že prozatím eh, DG pro energetiku podporuje přístup eh, DG Climate. My to tady ale nepodporujeme, protože si myslíme, že je to ještě problematická záležitost a rádi bychom věděli, jaký postoj má DG Envy. Takže situace je taková, my bychom si přáli objasnění o tom, jak se věc má, jak je to s kombinovaným přístupem a pokud eh, komise nepodporuje ten kombinovaný přístup, tak chceme vědět proč Zase jsou tu tedy podstatné argumentace ze strany VTO proti návrhu komise. Ta hodnota uživičných písků byla podpořena několika členskými státy na základě určité studie, která to podložila, takže bychom rádi znali návrh, na, názor komise A jak to tedy bude vypadat s těmi hodn- eh, výchozími hodnotami u směrnice o pohoných hmot? Děkuji Keta Alsenisovi za otázku na komisi. DG Energy a DG Klim jsou zastoupeni jak pan Owen, tak pan Ritzel. Kdo chce z těchto dvou pánů začít? Pan Owen, možná jako první. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane poslanče, za představení této otázky. Já budu nejdříve hovořit o kombinovaném přístupu a posléze o živičných píscích. Jsem rád, že mohu zde hovořit o našich pracích, ale komise zatím zatím nepředložila žádné návrhy na článek 7 směrnice. V současné době vedeme diskuse s aktéry a členskými státy a další jednání probíhají. Z dnešních dokumentů je jasné, že zvažujeme kombinovaný přístup. Toto také vyplývá z dokumentu z července 2009, také v, roce, v lednu 2010 byly schváleny další dokumenty, ze kterých to vyplývá. Ale tento kombinovaný přístup se nadále zvažuje. Ať to dopadne jakkoliv, tak je důležité, abychom zaujali eh, účinný a vyvážený přístup. Toto také souvisí souvisí s celkovou naší politikou, protože ve směrnici pro paliva se e, požaduje, aby se používalo méně fosilních paliv. Tak, jak stanoví dokumenty, tak jaké jakýkoliv přístup e, musí obsahovat přesné výpočty. Také je třeba myslet na to, že tyto tyto kroky povedou pouze k 50% emicím a ještě vzniknou další emice. Tento přístup také eh, musí snižovat skleníko, počet skleníkových plynů. Pokud se týče stanovisek členských států, tak jsme získali stanoviska 13, od 13 členských států a 6 členských států byly pro hodnotící metodu, dva, dvě země byly pro kombinovaný přístup. A ta šest členských států dále bylo eh, proti e, možnostem větších skleníkových plynů. A také se e, hovořilo o automatické metodě. Ministři e, řekli, že deset členů by bylo pro postup takzvaně statistický. Člensk, tři členské státy byly proti, jeden stát byl proti tomuto přístupu. Pokud se týče živičných písků, ta komise zatím neprovedla své hodnocení pro tyto písky. Takováto hodnota nebyla součástí studie, kterou zpracovalo výzkumné centrum ale konzorcium připravuje aktualizaci z této studie a to také bude obsahovat v současné době živičné písky. Komise si uvědomuje, že existují k dispozici e, veřejné zprávy a komise nadále e, pracuje na návrhu implementačních postupů. Ta komisařka Hildegard také zaslala dopis v červenci tomuto výboru výboru a zaujala stanovisko, že tato otázka se musí co nejdříve vyřešit. A také eh, hodlá brzy navrhnout prováděcí opatření eh, a komise se těmito záležitostmi hodlá zabývat eh, do roku 2011. Vy jste se ptali na emise vyplývající z využívání půdy. My jsme se tímto také zabývali a pokud se týče eh, eh, emisí s eh, souvislosti se změnou ve využívání půdy, tak tady se ukazuje, že pokud to bude eh, pomrchové dolování, tak to bude méně než jedno procento evropských emisí pro benzín a e, diesel. A také další emise, které zde vzniknou, budou poměrně nízké. Takže závěrem chci říci, že my jsme kombinovaný přístup zvažovali a živičné písky nadále hodnotíme. Thank you very much. Uh, Mr. Hudson, you want to intervene? Děkuji, pane Hudson, přejete si také pohovořit? Pokud ne, tak se hlásí kolega Bas Aykut. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu Ovenovi za eh, to, co jste nám sdělil. Chci se tomu ještě nyní věnovat, protože je tu otázka timingu. Já si uvědomuji, jaká si bude odpověď, nebo jaká byla odpověď komisařky Hedegardové. Ona se politicky zavazuje tomuto tématu věnovat, ale otázkou je, kdy tak učiníme. Z toho, co paní komisařka říká, že Čekáme, až to bude dokončena ta další známá studie to znamená, že rok 2011 to může být už pozdě, protože musíme mít na paměti, a je to poměrně zásadní záležitost, že tu také hovoříme o signálu, který my jakožto Evropané zasíláme investorům. Takže eh, toto je třeba upřednostňovat, když eh, víme, eh, jaké budou investice pro následující lety do těch živičných písků, to znamená nějakých 371 1 miliard eur investic, které tu budou ve hře, jakožto investice do živičných písků. A pokud Evropská komise nevyšle ten signál nyní, že tedy tu stanovíme hodnotu pro živičné písky, tak jim jasně dáváme signál, že je tu necháváme osamoceny a pak nastane rok 2011, my to budeme odkládat a všechno e, přijde v ní več. My tedy potřebujeme znát tu hodnotu nyní. Vy, pane Oveny, e, říkáte, že jsou tu veřejně dostupné hodnoty, e, pardon, veřejné dokumenty, ale já bych řekl, že jsou to vědecké dokumenty a to je něco eh, mnohem důležitějšího, tedy že tyto hodnoty musí jít všechny stejným jasným směrem. Je třeba jasně stanovit, že živičné písky mnohem více znečišťují než eh, benzín, ropa a podobně. Pokud si přejeme splnit ty emise skleníkových plynů z dlouhodobého hlediska, je třeba říci nyní investorům, eh, že investovat do živičných písků je špatná cesta. Kryton. Pan Kryton. Děkuji, pane předsedo. Já v první řadě vítám skutečnost, že komisařka trošku změnila názor a že tedy se více věnuje té myšlence kombinovaného přístupu, který byl v minulosti více zamítán ze strany členských států a že se tedy eh, více směřuje tou otázkou výchozích hodnot. Uh, já bych podpořil tu otázku timingu, protože pokud to přesuneme ke konci roku 2011, tak bychom vyslali špatný signál investorům a mohli bychom vlastně tímto podporovat určité aktivity, kdybychom kdybychom se dostávali k jiným systémům a Myslím si, že opravdu je třeba se na tuto otázku zaměřit velice eh, zodpovědně. Je třeba samozřejmě také investovat do bezpečnosti a je třeba také se věnovat těm pohlčovačům CO2, jsme zaznamenali určité pohromy v podobných místech. Samozřejmě někdy to bylo vysvětleno klimatickými změnami, ale nesmíme eh, se dopustit podobných špatných kroků. Opravdu musíme eh, kráčet řádnou cestou, stanovit jasné výchozí hodnoty pro ty živočišné písky. Děkuji. Ano, prosím, chcete ještě reagovat? Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím a také plně souhlasím s tím, že musíme nabídnout eh, průmyslu dlouhodobý rámec a také průmysl musí vědět, co bude dělat v budoucnosti. A také je třeba, abychom tedy stanovili hodnoty, ale my tady všichni vysle, vyšleme silný signál. Ke, jestliže řekneme, že když budeme mít ke konci roku 2011 pevnou hodnotu, tak je to jasný signál. My v současné době říkáme, že pro živičné písky v současné době hodnotu nemáme, ale zabýváme se tím a studujeme to. Takže průmysl toto ví a zapracuje to do svého investičního plánování a zohlední to. Já si myslím, že nemusíme se zdráhat. Já si myslím, že otázka, odpověď na tu otázku je dobrá, jestliže řekneme, že hodnotu budeme mít za 12 měsíců. Takže rozprava o této otázce je ukončena a další otázka je od Sat tu Hasi a Chrise Davise a týká se emisí eh, síry v lodních palivech. Ale já je tady nevidím, proto se zeptám, zdali někdo převezme jejich otázku, já jsem to slíbil. Ale myslím si, že tyto otázky jsou jasné, takže já bych chtěl oba dva kolegy omluvit za to, že tady nejsou, ale myslím si, že tato otázka je jasná. E, zdá se, že Evropská komise nechce znovu revidovat emisní, národní emisní stropy a mě by teda zajímalo, co je na tom pravdy, zdali opravdu komise hodlá e, toto opět odložit. To je ta hlavní otázka a posléze tedy po vaší odpovědi budu rád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 Komise si plně uvědomuje, eh, že tu dochází k překračování. Samozřejmě, že se to netýká eh, že se to týká tady oxidu siřičitého a také úrovní komise. My v komisi si uvědomujeme, že znečištění vzduchu je blízce spojeno s asi půl milionem úmrtí na úrovni Evropy. Samozřejmě to má dopady i na životní prostředí, jako acidifikace půdy a podobně, eutrofizace a podobně. Eh, rozhodně musíme mluvit jasně, protože komise hodlá splnit své závazky a plně implementovat eh, politiky v oblasti kvality eh, ovzduší. Přejeme si také ochraňovat životní prostředí a zdraví občanů a toto budeme provádět tím, že budeme jasně stanovovat cíle. Směrnice o národních emisních stropech byla odložena z toho původně odhadovaného data na rok 2007. To bylo proto, že se měl eh, také schvalovat balíček pro eh, životní prostředí. Eh, bylo to odůvodněno tím, že vše toto přinese významná benefita pro životní prostředí pro Evropu jako takovou. Největší znečišťovatele Těm se také budeme věnovat a vzejde to z toho balíčku představeného v roce 2013. Jasně stanovujeme přesné hodnoty a dokonce si e, dovolím i říci, že v některých hodnotách e, navrhujeme i e, hodnoty o 10 vyšší, ale vše zvažujeme také na základě údajů země od země. Některé členské státy nesplnily stropy, a některé naopak překračují. Komise věnuje velký význam směrnici o národních emisních stropech. Nastal tedy čas i pro revizi a komise, nejen komisař Potočník, ale všichni se věnují eh, tomuto tématu proto, že celý sbor komisařů v nadcházejících týdnech provede debatu o revizi směrnicí o národních emisních stropech a nejlepšímu harmonogramu. Za těchto okolností, jak jistě chápete, nemůžu dnes poskytnout definitivní odpověď o tom časovém harmonogramu, nicméně toto, vzhledem k tomu, že ta debata proběhne v nadcházejících týdnech, bude sděleno co nejdříve. Ráda bych tedy zdůraznila, eh, že směrnice o národních emisních stropech eh, rozhodně nebude projednávána izolovaně, je třeba ji revidovat a je třeba provést vše rozumně podle toho, jak tedy potřebujeme eh, splnit nebo stanovit naše závazky také v rámci šestého programu o životním prostředí. Rozhodně na tuto směrnici nenahlížíme izolovaně, tvoří součást eh, politik EU eh, pro kvalitu ovzduší a přejeme si tedy tady v tomto vykonávat naprosto jasně připravené aktivity. Měli jsme tu případy proti 20 členským státům ze strany komise vůči eh, těm státům, které nesplnily celé řadu, celou řadu údajů. A například eh, kvalit, otázku kvalitu ovzduší, přítomnost CO2 a podobně. Komise v tomto podporuje také probíhající aktivity Pane předsedo, některé aktivity, které se týkají stropu NES, podle některých údajů, které máme nyní k dispozici, tak některé členské státy nedosáhnou těch stanovených maximálních hodnot pro rok 2010. Na tomto základě se komise rozhodla soustředit své úsilí na dobře stanovené cíle, jak eh, tedy snížit emise. V nedávné době jsme přivítali dohodu o snaze snížit emise ze strany zástupců průmyslu. Podobně. A nyní se, pane předsedo, dostávám k tomu druhému, té druhé části otázky Komise je připravena ke konci roku schválit návrh, který by se měl který by měl přejít do legislativy EU týkající se nařízení REACH a návaznosti na paliva používaná v námořní dopravě. Balíček týkající se dohody IMO se nachází na úrovni Koreperu ve stávající době víme, že těch šest ustanovení, které mají za cíl snížení 90% snížení SO2 a 70% snížení pro sekundární částice. Transpozice do legislativy EU této dohody IMO eh, by se měla zrealizovat v příštím roce. Společně se přichází, přijde ve chvíli, eh, kdy bude schválena také zpráva o SO2. Ta obsahuje údaje, jak toto praktikují členské státy. Eh, vytváříme také kontrolní oblasti SO2. Máme tu oblast 1, Baltskou oblast, oblast Severního moře ale komise netvoří součást eh, nebo smluvní stranu IMO, takže v této chvíli komise může pouze povzbuzovat členské státy aby tedy tyto podpořili eh, tyto dokumenty na úrovni EU. jak tedy co se týče SIKAS i NIKAS, abychom tedy splnili eh, ty stanovené hodnoty a eh, všichni šli tedy cestou ve prospěch zlepšení kvality ovzduší. Pane předsedo, to je nyní vše. Děkuji vám za pozornost. Thank you. However... Děkuji. Bohužel kolegové nejsou tady, ale asi odpověď by se jim příliš nelíbila. Takže prosím, návazná otázka či reakce. Děkuji komisi za tyto odpovědi a také za odstranění určitých nejasností, protože vznikla určitá mediální tenze a pan Potočník totiž řekl, řekl, že to vypadá, že žádná revize nebude a také se mu měkčí limity u síry nelíbily. A já vím, že komise není stranou, ale jestliže vysíláte takovéto signály členským státům, tak potom členské státy nevědí, zdali limity mají implementovat či ne. A proto já doufám, že komise jasně členským státům státům sdělí, že přísnější hodnoty musí být implementovány na národní úrovni. Pokud se týče revize směrnice, tak tady jsem rád, že se o tomto bude dále diskutovat. Já chci zdůraznit, že je rozhodující, aby k této revizi došlo, protože jinak bychom nemohli připravit strop 2,5. Toto také na to také musí reagovat celá komise, protože my zatím na to nemáme legislativu a to už několik let a právě proto revize a nebo také nová legislativa pro dva a půl je důležitá. To je třeba dále zdůrazňovat. Já vítám, že k diskusi v rámci komise dochází a já doufám, že ke konci roku budou stropy také revidovány. Thank you. Děkuji. Chcete, pane si něco říci? Ano, děkuji. To je spíše otázka přímo na pana komisaře my, když jsme se poprvé směrnicí zabývali, tak argumenty pro byly jasné. Říkalo se, že je tady velký potenciál, pokud se týče záchrany lidských životů a také tady byly ekonomické výhody, například, že dojde k menšímu poškození eh, úrody a podobně. Mně se zdá, že zlepšení životního prostředí je důležité, ale Zdá se mi, že toto je velice také důležité pro životní prostředí jako takové a pro zemědělskou sféru, ale mě by zajímalo, zdali komise za ně bude dále bojovat, a nebo naráží se na pod, od, odpor ze strany členských států. Já se domnívám, že prostě členské státy nechtějí podpořit komisi v přepracování této, skomi, eh, této směrnice. Ano, zase dostanete slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Chci opět oddělit dvě části otázky. Pokud se týče množství síry v, v lodních palivech, tak tady chci zopakovat, pokud se týče obsahu síry, tak návrh na transpozici eh, čísel z anexu, eh, toto bude také předloženo ke konci roku a pokud a dále je dále stanovit nové hodnoty pro NIC a SIC. A zde také se musíme obracet na členské státy a tady jsou na řadě členské státy, které musí udělat návrhy. Nové standardy v palivech budou e, implementovány ke konci roku. Pokud se týče druhé části otázky NIC, tak tedy nitráty, tak já nevím, zdali pan poslanec slyšel celou moji odpověď, kdy já jsem řekl, že komise hodlá také situaci zlepšit. My opravdu děláme opatření proti členským státům. Pro, víme, že k odložení revize došlo tak, abych energetický balíček mohl být kvalitně navržen. A potom jsme aktualizovali kalkulace a nyní se provádí technické e, přizpůsobení a komisař Potočník diskutuje s kolegy o co nejlepším harmonogramu tak, aby tato směrnice byla dostatečně účinná. Je důležité, samozřejmě národní emisní stropy jsou důležité, ale také je důležitá akce na místě. Proto musíme vidět všechny tyto věci v propojeně. To, co řekl pan poslanec, že musíme také pro částice eh, mít strop ve směrnici, s tím souhlasím. Děkuji. Jsem si jistý, eh, že komise bude eh, řádně na, o tomto rozhodovat a očekáváme tedy vaši reakci. Nikdo si nepřeje zareagovat. Dále tu máme otázku číslo 7 a ta se týká revize eh, přeskumu, nebo přeskumu směrnice o odpovědnosti za životní pobřeží. A z těch vás, kteří jste tu otázku sepsali, kdo promluví, eh, pan poslanec eh, Arsenis. Děkuji. Po tom neštěstí v Mexiku jsme si uvědomili, že tu máme opravdu velké mezery a na globální úrovni, ale i evropské, eh, co se týče eh, norem, týkající se hodnocení rizik, vymícení rizik a udělování zodpovědnosti za tak katastrofické nehody, jako byla tedy ta eh, vlastně exploze a následné znehodnocení Mexického zálivu. Na počátku problému byla ropa, ale následně to byl problém s metanem, který začal unikat a došlo to vlastně k vytvoření celé řady těch takzvaných mrtvých zón v regionu. To nám samozřejmě také umožnilo si uvědomit, že máme velice omezené odhady o e, rozsahu takovýchto úniků, kromě metanu, jsou tu i jiné plyny, které se tam objevují. V návaznosti na CCS se tu objevují nové technologie, které zase ještě nebyly dostatečně otestovány. Nicméně ten únik ropy předtím byl adekvátně otestován, ale jak se zdá, nebylo to dobře připraveno. Takže zdá se, že potřebujeme opravdu posílit tu směrnici o odpovědnosti za životní prostředí, zahrnout tam všechny možnosti. Tato směrnice o odpovědnosti nepokrývá nehody v hlubinných vodách a možné následky. Takže je důležité provést tento přeskum směrnice a vytvořit opravdu velkou povinnou zodpovědnost s jasně stanovenými pokyny a praxemi i na úrovni EU. A z toho důvodu bych si tedy rád vyslechl názor komise a dozvěděl se, jaké iniciativy hodlají učinit v oblasti zodpovědnosti také za těžbu. Děkuji. Nevidím tady někoho z dalších signatářů, proto dám slovo komisi pan Garcias. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Komise již na červnové plenárce oznámila, že po nehodě v Mexickém zálivu bude zahájeno nové hodnocení tak, abychom identifikovali možné mezery ve stávající evropské legislativě a také e, co by se mělo udělat na zaplnění těchto mezer. Toto, tato analýza nadále probíhá, ale již předběžné výsledky již existují ve vztahu ke směrnici o odpovědnosti za životní prostředí. První výsledek je ten, že eh, pomoc vrty offshore jsou pokryty směrnicí o odpovědnosti za životní prostředí. Vrty v moři to to je činnost, která tedy těží, kterou se těží ropa a ropa je nebezpečná látka a také nebezpečné látky jako ropa jsou uvedeny v příloze 3. Za druhé, naše analýza ukazuje, že e, poškození habitatu a druhů také spadá pod směrnici. To znamená, že mořské vody e, také e, spadají do příslušných pobřežních vod, ale směrnice odpovědnosti se může vztahovat pouze na druhy, které jsou chráněny e, evropským či, meži, či mezinárodním právem. To znamená, že poškození mezinárodního rybolovu není pokryto směrnicí odpovědnosti. Toto by byla hospodářská škoda, která není uvedena v rámci této směrnice. Potom oblast kde existuje jasná mezera eh, při působnosti směrnice. Tato oblast se vztahuje na škody na poškození vody, tedy znečištění vody, protože toto spadá pouze z části pod směrnice, takže ekologické škody e, jsou pokryty pouze v pobřežních vodách a to, se, to je do jedné nautické míle a potom e, jsou tady také určité větší vzdálenosti, ale znečištění vody na moři, na širém moři není pokryto. Is eh, eh, from the Our in the... Naše analýza ukazuje, že tato mezera v geografickém působ, v grafické působnosti musí být vyplněna a toto by mohlo požadovat také doplnění směrnice, tak aby směrnice byla v souladu se stávající evropskou legislativou, především ve, s rámcovou námořní a mořskou strategií. Pokud se týče druhého aspektu, o kterém se v této ústní otázce hovoří, to je odpovědnost u CCS, tak podle našeho názoru tady toto všechno pokryto je a směrnice o odpovědnosti se na to vztahuje. Provádění či provádění směrnice CCS je jedna z aktivit, která je uvedena v příloze 3 a jediný problém, který my tady vidíme, je možná velká potíž provádět žádné analýzy a hodnocení, ale tento problém týká exkluzivně této oblasti, týká se také škod vyplývajících z jiných činností. A já si myslím, že tento meteorologický problém se dá vyřešit. Děkuji. Děkuji za tak jasnou odpověď. A myslím, že pan poslanec Arseny žádá slovo. Prosím. A já jsem se díval, za někdo další nechce hovořit jako první, nicméně děkuji tímto komisi za odpověď. Byl bych opatrnější o té věci CCS, ano, mohou to být mezery podobné jako ty, které jsou napojeny na vrty v moři ale je velice důležité už ta skutečnost, že komise se tedy pohybuje vpřed, že je ochotná přeskoumat směrnici a my budeme tedy sledovat eh, velice zblízka vaše návrhy a doufáme, že se nám tentokrát podaří pokryt všechny ty mezery a že se vyhneme podobným neštěstím na moři a na vodách. Děkuji. Pas kolega Eckhout se hlásil. Děkuji pane předsedo. Následně po tom, co řekl kolega Arsenis, jenom abychom byli jasní. Já děkuji komisi za odpovědi komisi, že nám dala, tak udělala obrázek o tom, jaké legislativy tu máme a myslím, že jsou tu tady hlavně dvě takové mezery. Jedna je geografického rázu, když se hovoří tady o těch neštěstích na vodě, tak je tu tedy to eh, vážné poškození rozsáhlého množství vod. To je důležité na evropské úrovni. A pak druhá věc, jsou to tu živočišné druhy. Některé obchodní živočišné druhy tu nejsou pokryty. Takže kdy konkrétně předloží komise svoji výsledek analýzu, to znamená předložíte konkrétní návrhy vedoucí k legislativě EU, kterou se pokryjí tyto mezery. Děkuji. Já vám dám eh, hned slovo. A také bych se chtěl zeptat, pokud máte nějaký časový harmonogram, abychom měli představu o tom, kdy to bude tedy váš návrh a dále vzhledem k složitosti o tom, kdo, kde, jak operuje, kdo co um, pojišťuje. Je tu tedy opravdu dostatečně jasná ta míra odpovědnosti, nebo je třeba to více objasnit? nedostatek pokrytí těch obchodních druhů v rámci směrnice odpovědnosti za životní prostředí není jako taková mezerou v systému. Směrnice o odpovědnosti je specificky připravena proto, aby pokryla otázky životní, poškození životního prostředí a myslím si, že upřednostňujeme odlišné druhy poškození, tedy takové poškození, které je primárně ekonomického charakteru a které si vyžaduje odlišný druh nástrojů. Ne tedy konkrétně směrnici o odpovědnost za životní prostředí. Pak, co se týče té vaší druhé otázky, návrh bude předložen k, před, k pozměňovacím návrhům v nadcházejících dnech. V nejbližších dnech zveřejníme zprávu o implementaci směrnice a konkrétně se tam budeme věnovat té otázce zodpovědnosti a mechanismům na pokrytí, včetně eh, finančních nástrojů. pak eh, to bude možnost předkládání návrhu právě i na ten přeskum směrnice o odpovědnosti za životní prostředí, včetně návrhu pro ty vrty na moři. Všechno to tvoří součást takového balíčku návrhu, prostřednictvím kterých si přejeme zajistit, zajistit řádné pokrytí právě i té otázky těžby pomocí vrtů. Takže, jak vidíte, nejedná se jenom o aspekty jednoho jediného legislativního nástroje, ale více rých. Um, Takže ještě k té otázce časového harmonogramu. O kolika měsících asi konkrétně hovoříme? I'm not, uh, I'm not able to give. Já nejsem schopen vám předložit přesnou odpověď. V tuto chvíli je tu několik generálních ředitelství a oddělení komise zapojených do celé věci. Velice aktivně na tom pracujeme. Ovšem, bohužel, mi není možné v tuto chvíli říci cokoliv víc až do doby, kdy tedy budou předloženy tyto návrhy a doufám, že to bude co nejdříve. Takže já předpokládám tedy, že ta odpověď je taková, že budete dostatečně rychlí, abychom mi nemuseli předkládat další ústní otázku. Ale ještě se hlásí kolega Bas. Jenom k ověření. Pokud jsem pochopil dobře zástupci komise, pokud se jedná o komerční druhy, to nespadá do směrnice o odpovědnosti za životní prostředí, protože to není tedy určitý eh, živočišný druh, ale co se týče rybářů, rybáři jsou závislí Eh, na rybolovu, tak v jakém případě to bude pokryto? Vy říkáte, že tu nemáme mezeru v té směrnici o odpovědnosti za životní prostředí a proto tedy by měly být i pokryty eh, v této směrnici i ty společnosti, které způsobily nebo které provádějí ty vrty. Takže když to není směrnice odpovědnosti za životní prostředí, kam to bude spadat? Takže prosíme odpověď. Děkuji. A v tuto chvíli tento druh poškození bude spadat pod režim občanské odpovědnosti, který se běžně uplatňuje ve všech členských státech. Tam je naprosto jasné pokrytí poškození způsobeného rybářům, způsobené komukoli, který tam provádí nějakou hospodářskou činnost, včetně i poškození na majetku. Ta směrnice odpovědnosti za životní prostředí byla původně navržena jako takový pokus o pokrytí toho, co tehdy bylo považováno za hlavní environmentální mezeru. Environmentální poškození není ekonomickým poškozením, není tedy pokryto eh, v té oblasti režimu občanské zodpovědnosti a proto si mysl, jsme mysleli tedy, že je třeba přijmout specifický nástroj, který se bude zabývat to otázkou odpovědnosti za životní prostředí. Děkuji. A myslím si, že eh, nyní můžeme přejít k další otázce a to je tedy vlastně úplně odlišné téma, protože se to týká dopadu na živočišné produkty, které nejsou určeny pro lidskou spotřeby. Takže podívejme se, kdo je zde přítomen. Chris, ty jsi byl jedním z těch, kteří to připravovali, chceš se toho chopit? Takže možná k té první odpovědi já tu mám celou řadu jmén. Rád bych věděl tedy jméno člověka z komise, pod kterého spadá ta první část otázky. Děkuji, pane předsedo. Jmenuji se Alberto Ledoma, jsem vedoucí oddělení pro zdraví zvířat jsem vděčný předsedovi tohoto výboru za to, že dal možnost komisi informovat vaši sněmovnu o stavu věci celé tematické oblasti mm, zdraví zvířat. V loňském roce nařízení 1069 e, z roku 2009 bylo přijato touto sněmovnou a radou tento legislativní text jasně zavádí eh, lepší, proporcionálnější pravidla, co se týče rizik živočišných, eh, produktů živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu. Pokrývá to celou řadu materiálů pocházejících z mimo potravinového řetězce, včetně co eh, může být používáno jako potrava pro zvířata nebo hnojiva či jiné technické produkty. včetně určitých orgánů, které se používají v laboratořích. Um, nařízení dává velké pravomoci komisi, aby mohla stanovovat například hygienická pravidla, metody zpracování a testovací požadavky. Na základě tohoto mandátu komise zahájila rozsáhlé mm, konzultace se zainteresovanými stranami, včetně členských států a zeměmi, které jsou hlavními obchodními partnery EU a které tedy jsou z ekonomického hlediska velice významné. V této fázi komise dokončuje své návrhy e, opatření pro implementaci základního nařízení. Předpokládáme toto výboru e, předložit e, příští týden. Je to výbor pro zdraví potravin. Máme tu výbor Prák tato sněmovna a ta pravidla bude revidovat následně po Praku a s velkým potěšením vás budu průběžně informovat o vývoji návrhu těchto opatření. Implementačními pravidly komise snaží zodpovědět všechny ty požadavky, které jste předložili vy. Připravujeme jasná pravidla, dáváme dohromady takových 30 jednotlivých opatření, která byla v minulosti opatřena a připravujeme tímto takový jednodušší, kompaktnější právní text. Bude se to týkat produktů, která budou bezpečná bez, a včetně tedy veškerých produktů, které vstupují do výrobního e, cyklu. Bude se to týkat bio e, produktů, krmiv pro zvířata a budeme vyžadovat také kontroly pro materiály určené k diagnóze a pro přípravu léčiv. Potravinová hygiena a bezpečnost je důležitá. Je třeba eh, určit jasně stanovit také míru odpovědnosti v průběhu celého zpracovatelského procesu, aniž by to muselo vést k nějakému navýšení e, zátěže. Kontroly určitých pro produktů budou vyváženější, co se týče rizik, budeme mít větší míru flexibility, prostřednictvím které eh, se bude lépe dosahovat cílu, budeme tu mít eh, větší rozdělení do více kategorií, a i co se týče oblasti vedlejších produktů. Pravidla využívají ty živočišné vedlejší produkty když se hovoří o ochraně některých druhů a zachování biodiverzity, tak to činíme, aniž bychom snižovali míru ochrany evropských občanů. Toto je totiž náš hlavní záměr. V průběhu posledních měsíců jsme udržovali kontakt s panem Schnellhartem, který byl zpravodajem nařízení 1069 z roku 2009 i nadále s ním velice dobře spolupracujeme a proto bych mu chtěl za toto poděkovat. E, nicméně nyní e, si velice rádi vyslechneme i připomínky tohoto výběr, výboru, abyste nám tedy řekli, jak nahlížíte na práci komise. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. A nyní bych rád e, předal slovo panu Šnelhartovi, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já předávám kompliment na zpátek komisi, protože spolupráce s ní byla skutečně upřímná a podařilo se nám vypracovat v prvním čtení a schválit v prvním čtení tento komplikovaný eh, dokument. Čili dík patří také eh, komisi, ale českému předsednictví v tehdejší době. My jsme si přáli před eh, schválením této prováděcího nařízení, představení tohoto dokumentu v našem výboru. A děkuji komisi, že dodržela slovo. Potom bych měl jednu poznámku k tomuto dokumentu. Já jsem vždycky šokován, když schvalujeme nařízení, eh, která obsahují přehledná čísla, ale potom následuje prováděcí eh, vyhláška, prováděcí usnesení, které je o hodně komplikovanější. Já nevím, čím to je, ale v této souvislosti nemůžeme hovořit o menší byrokracii. V žádném případě ne, protože my jsme se dostali do určitého byrokratického okruhu, který doopravdy by se měl spíše snížit. Musíme diskutovat o tom, zda potřebujeme tolik různých nařízení a úprav či ustanovení. My jsme tehdy představili tento dokument a měli jsme dost času na to se k němu vyjádřit. Budu se zaměřovat pouze na některé věci, které byly naším cílem co jsme chtěli? My jsme chtěli nové nařízení, protože eh, nové nařízení pro hygienické předpisy již existovalo, ale my jsme museli učinit nové propojení. Chtěli jsme mít jednoznačný cíl, který se týká vedlejších produktů živočišného původu. A jak již jsem řekl, zvlášť se jednalo o vysledovatelnost a to za účelem ochrany obyvatel. Ten cíl, který jsme si vytkli v nařízení po prvním přehledu v prováděcím nařízení byl splněn. Tehdy jsme diskutovali o mnoho otázkách a tyto otázky byly explicitně vyřešeny jako například ta otázka konečného produktu, kdy se jedná o konečný výrobek či ne. Samozřejmě jsme se zabývali velmi intenzivně s tímto dokumentem, ale víceméně s ním mohu souhlasit. Co se týče chemických výrobků a konečných výrobků, tak tehdy jsme poprosili komisi ve spolupráci s EFSA, aby nechali vypracovat určitou expertívu, určitý posudek, protože já si myslím, že to by skutečně patřilo do této práce, protože to jistě usnadní také práci jednotlivých průmyslových podniků. A teď se ptám, jak například eh, se dostáváme eh, do té skupiny těch menších eh, množství, například méně než 500 kg. Kdo může kontrolovat takovéto menší množství? a jakým způsobem. Já nevím, proč je to právě těch 50 kilogramů, protože u koho začíná týden, u některého začíná ve středu, u některého v pondělí. To jsou takové věci, které jsou formulovány velmi vákně, velmi nejasně a tím pádem nemohou být ani kontrolovány. Uvidíme, jak se to vše vyvine. Co se týče diagnostik, tak tady jsou velmi dobře formulovány ty podmínky pro stanovení toho konečného bodu otázce eh, bioplynových zařízení. Možná, že nám tomu komise ještě něco řekne. My jsme tam tehdy upravili, aby odpady z bio plynových zařízení byly také upraveny. Nevím, zda se tak stalo nebo ne, ale celkem mohu říci, že komise nám vyšla vstřít, co se týče prováděcího nařízení. Chopila se veškerých našich nápadů, vyhodnotila je a to stanovisko, které máme od jednotlivých oblastí, je víceméně eh, pozitivní a odpovídá našim záměrům. Naši záměry byly méně byrokracie, zlepšení zdraví obyvatel a stanovení toho eh, konečného bodu. Já si myslím, že když někteří eh, kolegové nebudou mít žádné námitky, tak si myslím, že můžeme tento postup schválit. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo další se chce chopit slova? Prosím, máte slovo. Ano. Abych odňala kolegovi Šnelhartovi jednu obavu. Já musím říci, že dokumenty zobrazují naše přání a jak vidíme na první pohled, tak se nejedná o snížení byrokracie, ale myslím si, že přece jenom všechny podklady jsou tak dobré, jak se dají později realizovat. Takže tady si myslím, že jakási finální, jemnější finalizace by neškodila, ale celkově souhlasím s kolegou že jsme udělali opravdu velký krok ku předu. Děkuji. Thank you. Děkuji. Ještě někdo další? Tak já se chci něco zeptat. Já jsem se chtěl zeptat, zdali severští medvědi a vlci zda zdali tedy bude možnost krmit vlky a medvědy v severních, severských zemích. Děkuji, pane předsedo. za možnost odpovědět na vaši otázku. Pokud se týče pana Šnelharta, paní Kalinbach, tak jim děkuji za jejich podporu. Já vám mohu odpovědět některé vaše otázky a také kolega může je zodpovědět. Pokud se týče konečných bodů, tak tady my budeme, stanovíme finální body pro, pro zpracované peří a také hodláme stanovit definitivní lhůtu pro chemické produkty. Chemický průmysl e, požádal komisi o to, abychom určité oblasti považovali za bezpečné, i když určité BSE postižené látky jsou e, používány jako výchozí suroviny. předtím, než stanovíme definitivní lhutu, tak komise samozřejmě konzultuje nyní s členskými státy a bude konzultovat s EFSou. Již jsme požádali EFSu o konzultaci a doporučení a toto nám také EFSA poskytne na začátku 2011. Pokud se týče malých množství, množství, o kterém nyní diskutujeme s členskými státy, je 50 kg na týden. To je podstatně méně než 500 kg. Pokud se týče možnosti krmit e, medvědy a vlky, toto bude možné v krmných zónách, stanicích, eh, tedy v jakýchsi krmelcích. A nyní žádám kolegu kolegu Gumbela, aby odpověděl na jednu z otázek pana Šelharda. Ano, prosím, máš slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Uh, pokud se týče otázky bioplynu, tak a pokud se týče také kejdy a tak dále, tak toto je možné rozptilovat na polích a pokud se týče eh, vedlejších produktů, tak v určitých oblastech mají vnit, e, národní státy své vlastní standardy a jestliže e, řízení rizik e, také stanoví určité normy, pak lze například takováto rezidua a la kejdu používat. A mohou být také diference mezi členskými státy protože tady existují také určité námitky, že například jednohodnocení rizik nemusí odpovídat eh, jinému hodnocení rizik v jiném členském státu. Ale já si myslím, že i v této oblasti dospějeme k řešení, které bude v souladu s eh, požadavky jednotlivých aktérů. Thank you. I give the floor to Děkuji, kolega Schnellhardt. On já jsem poněkud znejistěn nyní, ale my jsme měli jeden velký problém u bioplynových zařízení, že jsme chtěli mít skutečnou úpravu, ale směrnice o odpadech, ta se rozhodla právě o něčem zcela jiném, protože odpad z bioplynových zařízení je definován skutečně jako odpad. A to je problematické. Já jsem tehdy vyžádal vyřešení tohoto problému, tak jsme se na tom alespoň většinově dohodli. Ale tady vidím nyní určitý konflikt. A teď nevím přesně, zda v tomto prováděcím nařízení je to vyřešeno nebo ne. Podle toho, co jste tvrdil, tak možná, že spíš ano, ale buďte tak laskav a potvrďte to. Komise má slovo. Kdo z vás bude ochoten odpovědět? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Problém eh, z našeho hlediska je vyřešen. Je třeba mít na paměti, že jakýkoliv fertilizační prostředek eh, musí podléhat určitým pravidlům a normám. A toto je samozřejmě založeno i na článku o zdraví, který pochází ze smlouvy. To znamená všechny ty dopady na eh, možné eh, podzemní vody a tak dále, ale to netvoří součást naší iniciativy. A ten legislativní text nepočítá s užívání těchto eh, druhů rezidují, alespoň pokud já vím. Ještě někdo se hlásí k této věci? Pokud ne, tak eh, to byl poslední bod našeho dnešního pořadu jednání. Ještě bych vám rád řekl, že schůze koordinátoru byla zrušená a zítra nás v 9 hodin ráno čeká celá řada důležitých eh, hlasování a pan předseda bude chtít být dochvilný, takže prosím, dostavte se včas.